Milé kolegyně a milí kolegové, srdečně vás vítám dnes ráno na naší schůzi. Máme na programu celou řadu hlasování. Nyní jsme se dostali k bodu 10 na pořadu jednání přenesení zákonodárné pravomoci. Je to stanovisko, které jsem vypracoval pro výbor jury. Týká se zprávy kolegy Sajera o přenášení pravomocí Evropské komisi. Máme 14 pozměňovacích návrhu. Chtěl bych se zeptat všech, zda sebou mají hlasovací kartu, protože pokud budou nějaké nejasnosti, budeme to muset ověřovat elektronicky. Pokud tedy kartu sebou nemáte, prosím, obstarejte si ji a my začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo dvě. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A už musíme ověřovat. Zahajuji hlasování. EPP je tady opravdu hojné počtu, je tady o tři EPP členy navíc. SAD, tady máme o jednoho navíc. EPP stále z dva hlasy navíc. SAD jeden hlas navíc. EPP stále. Ne, omlouvá se pan předseda SAD, zde má stále o jednoho navíc. Je to možné, že je zde o jednoho navíc od sociálních demokratů? Dobrá. Ukončuji hlasování. 39 pro, 21 proti, takže je to opravdu přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní číslo pět. Je to orální pozměňovací návrh pana Hasiho. Paní Hasi, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo sedm. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo osm. S ústním pozměňovacím návrhem. Ode mě, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 9. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 10. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 11. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 12. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, také schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. EPP má stále o dva navíc. O jednoho. Stále zde jeden přebývá u EPP. Nyní je to v pořádku. Takže 33 pro, 28 proti, tedy také schváleno. A nyní se dostáváme k číslu 1 pro, proti, takže se schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o přijetí této zprávy. Zahoji hlasování. EPP má stále o jednoho navíc. Takže by si to měli nějakým způsobem zorganizovat, abych nemusel stále zasahovat. Já vím, že ta snaha mít většinu je veliká. Takže 62 k 0. Děkuji, tím je ukončeno hlasování a e, stanovisko jsme přijali. Ja. Dostáváme se k velice zajímavému bodu 11 na pořadu jednání. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Je to zpráva paní Renate Sommer. Paní Somerová má něco k pořadu k eh, jednacím řádu. Pane předsedo, jsme nyní v situaci, že zde máme toto obrovské téma, a hlasovací seznam jsme dostali až pozdě včera večer. Dokonce i já, jakožto zpravodajka, je to 73 stránek, 200 hlasování. Minulý pátek v 11 hodin jsme měli deadline, termín pro po předkládání kompromisních pozměňovacích návrhů a dílčího hlasování co se týče eh, tohoto deadlineu, nebyl dodržet, co se týče těch dílčích hlasování, protože byly neustále předkládány i poté a byly zapracovávány do hlasovacího seznamu. Včera odpoledne jsem dostala informaci od sekretariátu, že zde máme dva konsolidované pozměňovací návrhy, které byly sloučeny v hlasovacím seznamu celé vlastně se to dostalo do nepořádku a já jsem vůbec neměla žádnou možnost přeskoumat validitu eh, hlasovacího seznamu. Já vůbec nevím, zda je to všechno v pořádku, takže já jsem nemohla ani přizpůsobit své doporučení pro to, jak hlasovat. A vím od některých kolegů, včera večer jsme o tom hovořili, aniž bychom měli hlasovací seznam, a zjistili jsme, že opravdu nespokojení jsou všichni, ta nespokojenost je veliká a není možné tímto způsobem pracovat. Byla tam ten termín, ten deadline a přesto docházelo i nadále k eh, změnám v hlasovacím seznamu. Nebyla jsem informována, neměla jsem často ověřit, takže jsem nemohla dostat svým povinnostem jakožto zpravodajka. Proto prosím o to, abychom přesunuli toto hlasování na další schůzi našeho výboru. Děkuji, děkuji paní Zamarové. 900 pozměňovacích návrhů. To je vždy velice výjimečná stresující situace pro všechny, protože víme, jak parlament pracuje. Přesto chci říci, jakožto předseda, že e, ten seznam jste znali 14 dní. Frakce e, byli seznámeni se seznámem minulé úterý ve Štrasburku a poprosili jsme je o stanovisko do pátku. Z administrativního hlediska jsme poprosili tedy o pátek 11 hodin, aby jsme tedy v této době měli veškeré změny. Ale když se podíváte do našeho jednacího zádu, tak víme, že ty splitvou tyto dílčí jednání je až do předvečera hlasování. Tak to je to běžné. A z těch 900 pozměňovacích návrhů, je to jenom velice málo hlas- návrhů, které chtějí toto hlasování. A co se týče kompromisních pozměňovacích návrhů, tak se stejně potom musím ptát pléna, zda s tím souhlasí. A u těch kompromisů jsme většinou velice kulantní a říkáme, pokud již eh, pokud lze schrnout více eh, pozměňovacích návrhů, tak se snažíme tak postupovat, snažíme se vždy postupovat spíše obsahově a ne formálně. Musím říci, že pro mě to byl také velký stres se tím propracovat tou dlouhou tabulkou, ale musím říci, že z formálního hlediska nic dnes nehovoří proti tomu, abychom o tom hlasovali. Proto bych navrhl toto. Podíváme se, zda plénum je pro či ne. Petr Líze je pro. A pak eh, potřebuje ještě jeden hlas proti, Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ta otázka, zda je to správní hlediska, tak to z pořádku. Tak to zde asi takto narychlo nebudeme moci ověřit. Já si myslím, že to, o tom může rozhodnout předseda. My bychom rozhodně, a já to velice prosím, pokud budeme mít eh, znovu tak dlouhou zprávu, tak je důležité, abychom eh, znovu ověřili naše postupy, protože to byl opravdu problém ve všech frakcích, že jsme včera neměli žádný úplný hlasovací seznam, protože samozřejmě je to rozdíl zda mám předběžný hlasovací seznam, anebo zda pak mám už tu konečnou venci, protože jeden jediný pozměňovací návrh může zcela změnit hlasování o jednom článku. A pokud se i změní pořadí těch článků, o kterých se hlasuje, tak si to také musím znova předpracovat a podívat se, kde mám plus či minus. To je jasná věc. A proto si myslím, že sice z formálního hlediska jsme měli před dvěma týdny seznam, ale ten konečný seznam, podle kterého dnes máme hlasovat, jsme měli k dispozici teprve včera odpoledne v pět hodin. A to je rozhodně problém pro všechny frakce, protože tímto se opravdu změnila celá řada věcí. A proto bych řekla. Správní hlediska to ověříme, to dáme do zápisu, ale na druhou stranu bychom si měli opravdu rozmyslet, jakým způsobem budeme příště postupovat. A to bychom měli e, prodebatovat na schůzi ordinátoru, tak aby opravdu e, členové měli v dostatečném předstihu konečný hlasovací seznam. Nyní se nacházíme opravdu v komplikované situaci, já nikomu nic nevyčítám, všichni jsme s tím měli mnoho práce, je to první velká zpráva v tomto výboru a nemůžeme říci, že se někdo dopustil nějaké chyby. Je to prostě situace, které, kde bychom mohli čelit nebezpečí, že dojde k chybám, když budeme nyní hlasovat a proto bych poprosil opravdu všechny, abychom to odložili to hlasování. Já si myslím, že eh, ten návrh komise už máme na stole velice dlouho a pokud o tom budeme hlasovat později, tak vlastně k žádným problémům nedojde. Je hlavně důležité, abychom opravdu věděli, o čem hlasujeme. Takže to bylo vyjádření pro a nyní Linda se vyjádří, vyjádří proti. Prosím. Pane předsedo, já myslím, že bychom hlasovat měli dnes o celém tématu. Diskutujeme v parlamentu již velmi dlouho. Je to téma nám všem velmi dobře známé. Hlasovací seznam jsme sice dostali včera večer, ale všichni jsme jeho návrh znali už předtím. Pozměňovací návrhy byly předloženy a víme, o co jde. Myslím, že ničemu neposloužíme, když hlasování odložíme. Naše stínová pravodajka paní Vilmot žádala paní zpravodajku o odložený hlasování. A paní zpravodajka tehdy řekla ne, protože chtěla více času na návrh kompromisních návrhů. A teď tady žádné nejsou, jsou tady jenom konsolidované pozměňovací návrhy. Včera jsme měli diskuzi na tomto výboru a nikdo, paní Prolika také ne, nenaznačil, že by chtěl hlasování odložit. My jsme včera večer tvrdě pracovali, finalizovali jsme ten hlasovací seznam. Myslím, že bychom pro tedy měli přistoupit k hlasování. Víme, jaké mezi námi panují rozdíly a proto bychom měli přistoupit k hlasování. Ja, der Ausschuss ist autonom und frei. Výbor je samozřejmě samostatný a rozhoduje se svobodně. Děláme to tedy elektronicky. Kdo je pro odložení hlasování? Musí tedy odhlasovat ano. Kdo je proti odložení, musí hlasovat ne. Zahajuji hlasování. EPP opravdu velic, ob, všichni se snaží hlasovat co největším počtem hlasů. EPP má o dva hlasy více, sociální demokraté o jeden hlas více. Všichni jsou tedy zmobilizováni v nejvyšší možné míře a hlasy nám přebývají. Sociální demokraté mají stále o jeden hlas navíc. Někdo tedy musí svou hlasovací kartu vyjmout ze zařízení. Nyní je to v pořádku, končím hlasování. 29 pro 30 proti odložení. Jedno, jeden kolega se zdržel. Tímto je návrh zamítnut. Paní Zomerová. Pane předsedo, návrh je zamítnut, byl to demokratický postup. Já přesto pochybuji, že výbor, my jakožto výbor jsme to mohli pomocí hlasování správně právně ověřit. Já chci, aby mé nabídky se dostaly do zápisu a očekávám, že naše služby uh, prověří právnost hlasování, legálnost hlasování, ke kterému nyní přistoupíme a doufám, že se tomuto případu vědovat, bude vědomat i konference předsedů. Děkuji, tady není vůbec co ověřovat, říká pan předseda. Je to ty, jsou to tedy ty split voty, které byly dodány dodatečně, to je naprosto v pořádku. Dle jednacího řádu pak zde máme konsolidované návrhy, kompromisní návrhy, je to formálně vše v pořádku, i když s tím souhlasit samozřejmě nemusíme, takže já nevím, co by se zde mělo ověřovat. Byl to prostě velká, byla to velká složka, 900 pozměňovacích návrhů, tím, takže si myslím, že opravdu takto je to jasné. Další věc, kterou musíme objasnit, je přípustnost některých pozměňovacích návrhů. Je to návrh 162 paní Zomerové o výživových profilech. Pak je to 525, to se týká správní rady eh, agentury EFSA. 526 kolega, kolegy Schlittera o pozměňovacích společného tržního řádu pro rybářství a produkty akvakultury a pozměňovací návrhy o geneticky modifikovaných potravinách a jejich označování. Je to 20, 224, 361 a 511. Ověřili jsme to až na návrh 526 pana Šlitera, který se týká změny společného tržního řádu. Uh, tak všechny ostatní návrhy souvisí s naším hlasováním a já jakožto předseda rozhoduji o tom, že je pro hlasování připustím. 526 ne, protože společný tržní řád a ochrana rybích populací není tématem kterému se nyní věnujeme. My se věnujeme informacím o potravinách, které poskytujeme spotřebitelům. Milí kolegové, milé kolegyně, dostávám se tedy nyní k našemu hlasovacímu maratonu. K tomu se nevyhneme, musíme se tím prokousat, ale náš výbor již podobné situace dobře zvládl. Takže začínáme. Pozměňovací návrh 34, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to velmi těsné, takže to elektronicky přeskoušíme. Můžete hlasovat? Pořád máme o jednoho navíc EPP. Nemohli by si koordinátoři domluvit, kdo má hlasovat a kdo, kdo hlasovat nemá? To už by to stačilo. Takže přijato 31 eh, pro 16 proti, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 35, kde pro? Proti, drželi se. Ověříme, můžete hlasovat. EPV má pořád o jednoho navíc. Dnes to prostě nejde. Pořád ještě o jednoho navíc máte. Peter Liese, Richard Seber. Ihr könnt doch zählen. Pan Liese a Seber, snad umíte počítat. Immer noch einer. Eine oder einer. Pořád ještě máte o jednoho navíc. Mohl by se jeden postarat o to, aby jste měli správný počet členů? Jetzt ist in Ordnung. Tak teď už to snad půjde. 29 pro, 32 proti, zamítnuto. Číslo 36, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 249, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Imko 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 248 a Agri 17 eh, totožné, kde pro? Proti, přijato.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 Drželi se přijato. 41 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 42 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ibnko 17, kde pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale přeskoušíme to, můžete hlasovat. Hlasování končí. 32 pro, 29 proti, takže přijato. 250, jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 43 společně z 251, kdo je pro? Proti přijato. Následující odpadají 44, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 18, pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 19, kde pro, proti, drželi se přijato. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Pořád má EPP o jednou navíc. Ještě pořád. Teď už to je v pořádku. 24 pro, 35 proti, zamítnuto. Pan Kolkauský. Děkuji. Já potřebuji pomoc technika, protože moje hlasovací zařízení nefunguje. Můžete se někoho poslat, prosím? Technik hned dorazí tak, aby eh, mohlo fungovat hlasovací zařízení Miroslava Auského. Teď budeme pokračovat. 256. Teď 257, kde pro? Proti? Chceš zamítnuto. 45, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 47, pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, jde pro. Proti, zdrželi se. Řekl bych, že přijato, ale radši to ověříme. Hlasování končí. 32 pro, 27 proti, přijato. 49 pro, proti, drželi se přijato. 50 pro, proti, drželi se přijato. 51 a Agri 20, totožné pro, proti, drželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, drželi se, ověříme. Ověříme 53, můžete hlasovat. Hlasování u konce. 32 pro, 29 proti, přijato 54 pro, proti, zdrželi se přijato 50, pardon, 258 pro, Musíme ještě MK18 pro, proti, drželi se, přijato. 258 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, přijato. Pokračujeme, 57 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 260 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Imko 19 pro. Proti. Drželi se přijato. 262 pro. Proti zdrželi se přijato. 263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 265, kde pro? Proti, drželi se přijato. Agri 21, pro? Proti, drželi se přijato. Šedesát jedna pro, proti, drželi se přijato. Agri 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 267 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, ověříme. 62. Můžete hlasovat. Abstimmung geschlossen. Hlasování u konce. 32 pro, 27 proti, přijato. A 24? To patří společně. Tak 63 je jazyková věc a teď 268 společně. A tady máme dílčí hlasování. První část. Kdo je pro první část? proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se zamítnuto. To bylo i Agri 25, společně s 268. A teď 64. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 65. Přijato. Kompromis. Kdo je pro? Proti. Přijato. Pokračujeme IMKO 22. Kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. Takže to ověříme. IMCO 22, můžete hlasovat. Hlasování u konce. Viděl jsem to správně. 32 pro, 27 proti. Takže přijato. 68 odpadá, takže teď 69 pro. Proti, drželi se přijato, 70 pro. Proti, drželi se přijato. 71. D pro 71. Proti. Drželi se. Přijato. Dvěstě sedmdesát pět. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Myslím, že bylo přijato, ale ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. U konce. To se těžko odhadovalo. 30 ke 30, takže zamítnuto. Teď 72. Teď že jsme hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu, který byl odmítnut. A teď musíme hlasovat pro 72. Pro, proti je to úplně stejné hlasování jako předtím, ale můžeme to ověřit, pokud to bude někdo bude chtít, takže elektronicky můžete hlasovat. Hlasování u konce. Něco se změnilo, jeden hlas se změnil, 29 pro, 31 proti, zamítnuto. Výsledek stejný jako předtím. Teď 72. Eh, Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 277. Pro, proti, při, a zamítnuto. Teď Agri 26. Proti, takže se zamítnuto. Agri 27, jde pro. Proti, drželi se přijato. 73 pro proti, drželi se přijato, 279, kde pro, proti, drželi se přijato, Because we adopted uh, 59. Protože jsme přijali 59. odpověď na otázku, kterou jsme slyšeli, a proto to odpadá. To je ten důvod, je to tady napsáno ve vysvětlivkách. Teď 75, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 280 a MK24. Pro proti, drželi přijato. Dvěstě osmdesát jedna, jde pro, proti, Drželi se, přijato. Ověříme. Dvěstě osmdesát jedna, ještě jednou, jde pro, u konce. 39 pro 20 proti. Přijato. Imko 25 odpadá. A teď 76 eh, pro. Proti. Drželi se. Přijato. Dvěstě osmdesát pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Myslím, že výsledek byl jasný, ale jestli chcete, tak to můžeme ověřit. O 282 hlasujeme. Hlasování u konce. 19 pro 39 proti, naprosto jasný výsledek. 77. Ještě vám to pořád nefunguje? Jenom bych chtěl vysvětlit, chápu, že jsme přijali 76 a u mě je tady napsáno, že 282 odpadá, pokud je přijatý 76. My jsme nehlasovali o 282, ale o 285. Takže 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Další odpadají. A teď 28. Pan předseda se opravuje. Já, yeah, uh, sorry. Also wir stimmen ab über 284 und 284 a 287. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme. Prosím, hlasování zahájeno. Hlasování je u konce. Bylo to těsné, ale návrh byl zamítnut. A je 28, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, přijato. 289, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to velmi těsné, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování 289. Hlasování je u konce. Dobře, návrh byl zamítnut 29 ku 32 hlasů. 230, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Imko 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 80 a IMKO 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. IMKO 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 82. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Agri 29 a 292, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. teď se dostáváme k konsolidovanému pozměňovacímu návrhu číslo jedna. Kdo je pro konsolidovaný návrh číslo jedna? Děkuji. Kdo je proti? Držel se? Byl přijat s velkou většinou. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Inko 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Imko 32, kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 30 proti. Návrh byl tedy přijat. Imko 32 pro. Imko 32 pro. Ne, o tom jsme právě hlasovali, říká pan předseda. Dobře. Tak tedy 295, 297 a Agri 30. Kdo je pro celý tento komplex? Děkuji, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme k konzolidovanému pozměňovacímu návrhu číslo dvě. Je to split vote, kdo je pro prvou část. Kdo je proti první části? Musíme to ověřit, domnívám se, že je většina pro, ale ověříme to, zahajuji hlasování. EPP má o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat 32 hlasy e, versus 29 a jeden se držel hlasování. Druhá část, kdo je pro druhou část? Kdo je proti druhé části? Zdá se mi, že je to stejná většina, ale ještě jednou to ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Ano, 33 hlasů pro, 29 proti. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat na stránce 12 hlasovacího seznamu. A to dole 316. To je další návrh, o kterém hlasujeme. Kdo je pro 316? Kdo je proti 316? Držel se? Zamítnuto. Stránka 13. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 90. Agri 33. Imko 34. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 318, kde pro? Proti? Zdržel se, přijato. 319, IMKO 35, kdo je pro? Proti? Držel se, zamítnuto. 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A kdy 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ne, to bylo jasné. Máme to ověřit? Kdo chce? Dobře, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. To bylo více než jasné. A kdy 35 odpadá, tedy IMKO 36, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A kdy 36, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 93 a IMKO 37, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 320, eh, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se ke konsolidovanému pozměňovacímu návrhu číslo 4. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Držel se? Přijato. Konsolidovaný návrh 3 tím pádem odpadá. Potom pokračujeme na stránce 15. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Konsolidovaný pozměňovací návrh 5. Děkuji. Kdo je proti? Držel se? Přijat. na stránce 16, 333 a IMKO 41. Kdo je pro? Proti? Drželo se zamítnuto. 97, Agri 41 a Imko 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98, Agri 42 a 335. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A kde pokračujeme. Právě slyším, že budeme hlasovat o návrhu 334. Kdo je pro? 334 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujte, prosím. Teď máme o jeden hlas navíc u sociálních demokratů. Stále ještě SAD. Jednu kartičku musíte vyjmout. Pořád máme ještě ohlas navíc. Pane předsedo, ano. 334 odpadá, pokud přijmeme 98 eh, a pokud si dobře vzpomínám, tak jsme pozměňovací návrh 98 eh, přijali. Ano, je to pravda, je to správně. O tomto návrhu nemusíme hlasovat. Agri 42 byl přijat, tím pádem odpadá návrh 334. Totež se týká dalšího bodu. Takže budeme pokračovat. U IMCO 44. Na stránce 18 IMKO 44. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. Agri 43. Kdo je pro? Proti? Držel se? To ověříme. Hlasujte, prosím. SAD se musí zorganizovat, pořád je tu o jeden hlas navíc. Teď, nebo ne? Stále ještě o jeden hlas navíc. Na monitoru se objevuje, teď je to v pořádku, hlasování u konce. Bylo to správně, 31 vůči 30, jeden se zdržel hlasování, takže eh, návrh byl přijat. 341, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 99 a Agri 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 342, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Třista čtyřicet tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Agri 46, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 344 a Agri 47, kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. 346, kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. 345, kde pro? Proti? Držel se Přijato. 348, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 347, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. ověříme 347. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. 35 eh, vůči 25, tedy návrh byl přijat. Číslo 101. Eh, eh, jedno sto, říká pan předseda, pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 101, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřit. Ověříme 101, hlasujte prosím. S&D einer zu viel. SAD mají o jednoho navíc. Nyní je to v pořádku. 35 pro, 26 proti. Přijato. Třista čtyřicet devět pro, proti, drželi se, zamítnuto. Imko 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. So, ich höre, bei 350 stimmen wir nur... Slyším zde, že u 350 budeme hlasovat pouze o druhé části. První část je totiž identická s návrhem komise, takže tam nemusíme zavádět žádné změny. Kdo je pro u druhé části? Proti? Zdrželi se? Přijato. Fila. Došlo k chybě, prosím. Když se podíváte do hlasovacího seznamu, tak pod tou druhou částí v těch vysvětlivkách jste force is AM is 102 is adopted or is first part split word is not adopted. A sama jste pochopila, že to byla chyba a proto to bylo vyškrtnuto. Takže druhá část je přijata. A nyní se dostáváme ke 103 pro, proti, zdrželi se, přijato 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 351 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 353 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agrip to bylo jednoznačné. A dobrá, můžeme to ověřit. 353, zahajuji hlasování. Ukončuji. Jednoznačně proti. Takže zamítnu to. A nyní Agri 50 a 352 pro, proti zdrželi se, přijato. Der nächste fällt weg. Další odpadá. Další také. A jdeme dál. A jsme u 357 pro, je to Karl Schlitter, právě přichází, takže pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107, 356, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 359 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 360 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Zahajuji hlasování 360. Ukončuji hlasování. 35 pro, 26 proti. Přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, ano, paní Zomerová, chci stáhnout pozměňovací návrh 110, ano, je stažen. Agri 51 Tedy pokud někdo tento pozměňovací návrh převezme, tak o něm můžeme hlasovat. Kdo je pro 110? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zcela jednoznačně. Zcela jednoznačně. Opravdu byla to velká většina. Dobrá, ale pokud požadujete ověření, tak to uděláme. Je mi jasné proč. Ukončuji hlasování. 37 pro, 22 proti. Zcela jasná záležitost. Nyní Agri 51 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 361 Karl Schlitter pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 362 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti. Budeme to muset ověřit. Musíte také pořádně zvedat ruce, jinak to přesně nevidím. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Ano, bylo to těsně. 31 pro, 29 proti, jeden poslanec se zdržel, tedy 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 363 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 365 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 52 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 364 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 366 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 367 pro. Proti? Budeme to muset opakovat. 367 pro. 367. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to zamítnuto, ale budeme to muset ověřit. Zahajuji. Ověřujeme 367. Ukončuji hlasování.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 Potom 370 a identické IMCO 49 odpadává a nyní jsme na další stránce 373 pro. Proti. Strželi se. Přijato. 115 je staženo, takže 371 a 372 to také odpadává. Jdeme dál. Akry 53 a 374 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 116 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Agri 54 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 117 pro proti, zdrželi se, přijato 118 a IMKO 51 pro, proti, zdrželi se, přijato 119 pro, proti, zdrželi se, přijato 120 a 376 Jsou to dva různé, říká pan předseda. Není to jasné, jednou je tady ano, pak ne. Takže budeme hlasovat odděleně. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ten další potom odpadá. 375 odpadá rovněž. IMKO 52 také. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Das 55. So, 56. 56. Kdo je pro? Kdo je pro Agri 56? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 122. Pro? Proti? Zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji. Ukončuji hlasování. 36 pro, 26 proti. Přijato. A nyní zde máme konzolidovaný pozměňovací návrh 6 a 7, jakožto společné hlasování pro, proti, přijato. Můžeme to ověřit. Hlasujeme. Ukončuji hlasování. 35 pro, 26 proti, přijato. A nyní eh, se dostáváme dál na stranu 28. Třista dvacet devět a třista devadesát dva a třista devadesát čtyři. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. třista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 Pozměňovací návrh číslo 400. Proti. Drželi se zamítnuto. Teď jsme na straně 32. 127. pátá část, ta byla stažena. Takže teď hlasujeme o čísle 100, pardon, 407, šestá část. Kde pro, proti, takže je se přijato. 403, pátá část. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Následující odpadá. 407, sedmá část a 405, pátá část. Je to totožné, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 411. Jsme na stránce 33. Proti. Přijato. 130. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 131 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Imko 61 pro. Proti zdrželi se, přijato. 414 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 414, můžete hlasovat. U konce. 38 pro 25 proti přijato. Konsolidovaný návrh číslo 8. Glenis Wilmont. Ústní pozměňovací návrh, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem eh, připlnit slovo soft k soft drinks, tam, kde je seznam kategorií. Jsou tam drinks, juices a tak dále. bych chtěla, aby tam bylo uvedeno soft drinks, nealkoholické nápoje. Takže s tímto pozměňovacím návrhem hlasujeme o konsolidovém návrhu číslo 8. Kdo je pro? Proti? To musíme přeskoušet. Můžete hlasovat. Jeden navíc u EPP. Pořád máme o jedno navíc u EPP. Teď už to je dobře. Zamítnuto. teď pokračujeme. Podle jednacího řádu jsme teď hlasovali podle ústního pozměňovacího návrhu a teď musíme hlasovat o tom konsolidovaném. Ale myslím, že to bude stejný výsledek, takže prosím ještě jednou, kdo je pro konsolidovaný návrh číslo 8. Uděláme to hned elektronicky. Hlasujte, prosím. Geschlossen. Třicet pro, 32 proti, takže tento pozměňovací návrh byl zamítnut a pokračujeme 132. Kdo je pro? Proti? Přijato. 133. Kdo pro? Proti? Drželi se přijato. 417. Odpadá. na stránce 415, pardon, na stránce 34 je pozměňovací návrh 415. Ne pro, proti, zamítnuto. 420 byl stažen. Čtyřista třicet sedm. Kdo je pro? Proti? Drželi se Zamítnuto. Agri 67, 134 a 432. Kdo je pro? Proti? Neviděl jsem žádné natožené ruce. 437, 134 a 432. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. Musíme o nich hlasovat jednotlivě. Jsou téměř totožné, ale ne totožné. A proto ani nikdo nezvedl ruku, protože je potřeba třikrát hlasovat. A byla bych Poprosila bych o opakování. Takže jednotlivě. Takže Agri 67. Pro, proti, takže se, zamítnuto. 134 pro, proti, zamítnuto. 432 pro, proti, zamítnuto, ale to můžeme ověřit. Takže 432 konce. 29 pro, 32 proti, zamítnuto. 439 pro, proti, zamítnuto. 139 ověříme, můžete hlasovat. EPP má o jednoho víc. Hlasování u konce. 30, 30, dva se zdrželi, takže zamítnuto. To je 430. ale přece jenom opravuje se pan předseda, budeme hlasovat o 431. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A teď 430. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 428 pro. Proti? Drželi se zamítnuto. Imko 63 pro, proti, drželi se zamítnuto. 436, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 433 pro, proti, drželi se zamítnuto. 435 a 427 jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 434 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 429 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 438 pro, proti, Drželi se. Já bych řekl, že přijato, ale ověříme. 438. Můžete hlasovat. Hlasování u konce. 17 pro, 44 proti, takže zamítnuto. 135 pro, proti, drželi se, přijato. 440 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, drželi se, přijato. 441, 442 a Mko 64 pro, Proti? Drželi se. Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 9. Kdo je pro tento konsolidovaný návrh číslo 9? Kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme to. Můžete hlasovat. Hlasování je u konce. 25 pro, 36 proti, jeden se držel, takže zamítnuto. Teď eh, budeme hlasovat odděleně. Co 37, 446, 446 hlasujeme nejprve o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Drželi se. Přijato druhá část pro. Proti. Drželi se. Přijato. Jsme na stránce 39. 453. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 138 první část. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 452, první část. Proti. Drželi se. Přijato. 454. První část. A IMKO 68, první část. Kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to elektronicky. Hlasování u konce. Těsně 31 pro, 29 proti. Dva se zdrželi. 452. 452, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 138, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 138, třetí část, kdo je pro? proti, drželi se, ověříme. Jetzt ist einer zu viel bei der ALDE. Teď máme u ALDE ohlas víc. Teď je to v pořádku. Tak tedy bylo to těsné, 31 na 31, to znamená, že návrh je zamítnut. Dobře. 454, druhá část, IMKO 68, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme elektronicky, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. 28 hlasů pro, 34 proti, tedy zamítnuto. To 38, čtvrtá část, kde pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Ověříme to, je to návrh 138, čtvrtá část, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Je to těsné, ale návrh byl zamítnut. Takže to byl dobrý odhad. 452, třetí část, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 138, pátá část, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronické ověření, 138, pátá část. Hlasování o konce. Ano, zamítnuto. Agri 69. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 450 na druhá část. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 455 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 452 čtvrtá část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 454 třetí část, kdo je pro, 454 třetí část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. IMKO 68, třetí část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konzolidovaný pozměňovací návrh 10. Sekretariát mi sděluje, že konsolidovaný pozměňovací návrh 9 byl zamítnut, tím pádem i desátý konsolidovaný návrh odpadá a musíme projít jednotlivé pozměňovací návrhy. 459 Holge Kramer, kdo je pro? 459 Kramer, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A kdy 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 464, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 464 elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to těsné, 30 versus 31 zamítnuto. 461, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Imko 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 458, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 463, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujte, prosím, ověříme to. Hlasování je u konce. Ano, stálo to za to. 30 pro, 32 proti, návrh byl zamítnut. 460, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 462. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověříme, hlasujte prosím. 462. EPP má ohlas víc. Teď je to v pořádku. 34 pro, 27 proti, tak teď jsem to odhadl správně já. Sto Paní Sommer, tady je uvedeno, že ten návrh 462, o kterém jsme hlasovali, odpadá, pakliže všechny tyto návrhy, které zde jsou uvedeny, byly přijaty a já stojím před otázkou, jestli tomu tak opravdu bylo. Ověřili jste to? Ano, po levici i po pravici to ověřili. Je to tak a také jsme hlasovali a byla většina. A teď hlasujeme o návrhu 140. Kdo je pro 140? Proti? zdržel se, zamítnuto, ale zdá se, že jsme již unavení. Já se domnívám, že je to zamítnuto, ale elektronické ověření. Hlasujte, prosím. 140. EPP má o hlas víc. Stále ještě, teď je to v pořádku. Ano, 44 hlasů pro, 16 proti, takže přijato. Čtyřista na konci stránky 42. Kdo je pro 467? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Teď hlasujeme o návrhu 141 na stránce 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 470, 575, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 457. Kdo je pro? to odpadá a další také odpadá. 475 Glenis Wilmot, kde je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme to. 475. Hlasování je u konce. 29 hlasů pro, proti 32, tedy zamítnuto. 142, 456, totožné a IMKO 70, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, přijato. 457. a 473 odpadá. Takže 471, 474, 472 a Agri 72, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Agri 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 457 a 476, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Imko 71, kdo je pro? Ne, to odpadá. 143, Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 477. Kde pro? Pro. Ještě jednou. 477. Kde pro? Děkuji. Proti? Držel se zamítnuto. 457 a IMKO 72. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 144 a 457, kde pro, proti, zdržel se, ověříme to. EPP má ohlas navíc. Stále ještě teď. Zamítnuto 29 hlasů pro, 32 proti. Čtyřista padesát šest. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Agri 74, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto 27 hlasů pro, 33 proti. 145, kde pro? Proti? Zdržel se přijato. Č- 478, kde pro? Proti? zdržel se, přijato. Elektronické ověření 478. EPP má ohlas víc. Stále ještě. Hlasování je u konce. Jednoznačné 30 35 hlasy přijato. 456. Kdo je pro? 456. Proti? Přijato. Zdržel se přijato. 146. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 11. Kdo je pro konsolidovaný návrh 11? Kdo je proti? Ověříme to. Hlasujte, prosím. Pepe má ohlas navíc. Stále ještě Teď je to v pořádku. Zamítnuto. 30 hlasů pro, 31 proti. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 148. je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Agri 76 a 483 identický. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 481. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 485, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 486, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. stránka 47, IMKO 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Agri 78, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Imko 74, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 150. První část. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. 150. První část. Hlasujte, prosím. EPP. Ne, teď je to v pořádku. Pro 32 hlasy přijato, 28 hlasů proti. Budeme pokračovat. 491 a Agri 79 a 492. Ne, ten byl stažen, takže ty první dva 491 a Agri 79. Kdo je pro? Jsme na stránce 47 úplně dole. Poslední hlasování dole. Kdo je pro? 491 a Agri 79. A kdo je proti? zdržel se zamítnuto. Stránka 48, 150 a Agri 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, to ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 32 hlasů pro, 28 proti, přijato. Agri 81, Imko 76. 493 a 494. Kdo je pro? Ty. Kdo je pro? Kde proti? Držel se zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Čtyřista devadesát šest úplně dole. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 497. Stránka 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 498. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 500. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 499. Kde pro? Proti? Pomalu je to nepřehledné, musíme to ověřit. 499, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 25 hlasů pro, 33 proti. A potom 151 a 501 eh, identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď to bude veselé. Čeká nás vote. Agri 83 a Imco 77 po deseti částech. První část, kdo je pro? První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Třetí část. Kde pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujte prosím. Třetí část. Hlasování je u konce. Přijato 31 hlasů pro, 28 proti čtvrtá část. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Pátá část. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Šestá část. Kde pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Sedmá část, kde je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to, sedmá část. Bandit. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmá část. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Osmá část. Končuji hlasování. Je to zamítnuto. 29 pro, 32 proti. Jsme u deváté části pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Desátá část pro. Proti. Zdrželi se rovněž zamítnuto. 502 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 152 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ale musíme to ověřit. Ověřujeme 152. Končím hlasování. Zamítnuto. 503 pro. Proti. Zdrželi se. Budeme to muset také ověřit. Je to moc těsné. 503 ověřujeme. Hlasování je u konce. 38 pro, přijato. 504 pro, proti, zdrželi se, přijato. Je 507. 507. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 508 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 508. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. 509 pro. Proti. Strželi se. Zamítnuto. Nyní pouze 154. Kdo je pro 154? Proti? Strželi se? Přijato. 511 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 155. Hlasování je u konce. Velkou většinou zamítnuto. 514. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 515. To odpadává. geht weiter, Seite 52 mit... A jsme na stránce 52 a je to pozměňovací návrh 512. Pro? Kdo je pro 512 druhá část? Proti? Strželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k 516 a 513 druhá část. Kdo je pro? Proti? strželi se zamítnuto. 517 pro? Proti? strželi se zamítnuto. 514 pro? proti, strželi se, ověříme. 514. druhá část. Ukončuji hlasování. Přijato. 33 pro, 27 proti. 518. To odpadá. 514 také odpadá. Also wir stimmen ab, Glenis Wilmot 500. Nyní hlasujeme 514, Glenis Wilmot. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 519. 519 odpadá. 513 také. 156, je to na stránce 53. Kdo je pro? 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 520. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 157. Pro?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 Agri 84. Imko 78 a 160. To je ve čtyřech částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, také zamítnuto. 523 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 524 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? 524, ověřujeme. Takže opravdu tam jsem se zmýlil. Hlasování je u konce. Byla to chyba, omlouvám se, říká pan předseda, je to přijato. Pě, promiňte, 161. Renáte Somr, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 161 ověřujeme. EPP má o jednoho navíc. Stále ještě. Teď je to v pořádku. Takže přijato 32 pro, 29 proti. 162. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnuto ověříme. Ověřujeme číslo 162. EPP má o jednoho navíc, takže jednoho musíte stáhnout. Přijato. Sto šedesát tři. Kdo je pro? 163. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A kdy 85? Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 525. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 526 nebylo pří, to nebylo přípustné. A nyní IMKO 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 528 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětset dvacet devět druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 529, druhá část. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 530. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale bohužel ne všichni zvedají ruku tak, eh, aby to bylo jasné, takže to budeme muset ověřit. 530 ověřujeme. Hlasování u konce. Přijato, ano. A nyní jsme na stránce 56, 531 první část. Pro. Je to Chris Davis. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 165 pro. proti, zdrželi se, přijato. 531 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 první část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Je to 166, první část. EPP má o jednoho navíc. Ano. Bylo to správné, že jsme ověřovali, je to zamítnuto 30 ku 30. A kdy 87, kdo je pro? Já jsem eh, o jednoho přeskočil, říká pan předseda, vracíme se zpět. 166, třetí část. O tom nyní hlasujeme. Renáte Zomr, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Agri 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A kdy 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo to příliš rychlé? Sto šedesát šest, čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A kdy 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pátá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 je, 167 eh, je štaženo, nyní Agri 93. Pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. na 57, 168 pro. Proti. Drželi se liberálové přesně neřekli, co chtějí. Je to strana 57 Renate Sommer. Ještě jednou se ptám, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. 268. Mé u 168. Hlasování u konce. 31 pro, 30 proti. Velmi těsný výsledek. Agri 94, jde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Agri 95, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 533, kdo je pro? Proti drželi se zamítnuto. Agri 96 a 169 jde pro, proti, drželi se přijato. 170, kde pro, proti, drželi se přijato. Agri 97 a 535 pro, proti, drželi se zamítnuto. 534, kde pro, proti, zamítnuto. 171 pro, proti, přijato. 172 pro, proti, přijato. 173 a kde 98 jde pro, proti, drželi se přijato. 174 a Agri 99, je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 175 a Agri 100, je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. 175 a Agri 100. U konce. Zamítnuto. Na další straně. Na stránce 58. 176. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Agri 101. Pro. Proti. drželi se. Zamítnuto. 177. Pro. Proti. drželi se. Ověříme. Hlasování u konce. 30 pro, 22 proti, přijato. 536 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 537 pro, proti, Drželi se. Zamítnuto. 538. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Imko 82. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 540 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 541 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 542 pro, proti, zamítnuto. 543 a MK 83. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. mk 84. Pro, proti, drželi se, přijato. Sto sedmdesát devět pro, proti, drželi se, přijato. 180 osmdesát pro, proti, drželi se, přijato. Agri 102 pro, proti, Drželi se zamítnuto. 544 pro, proti, drželi se přijato. 545 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo pro? 545. Proti. Drželi se zamítnuto. Takže ověříme 545. konce. Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o 545 bez ústní změny. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Imko 85, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Imko 85 druhá část, jde pro, proti, drželi se, přijato. Agri 103 pro, proti, drželi se, přijato. 181 pro, proti, drželi se, přijato. 182 pro, proti,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 proti, zdrželi se, přijato. 546 pro, proti, drželi se, přijato. 547 pro, proti, přijato. 549 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 550 pro, proti, drželi se, přijato. Bylo to přijato, ale můžeme to ověřit, takže 550. Ověřujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. u konce. 36 pro, 25 proti, jasný výsledek. 186 pro, proti, drželi, zamítnuto. Imko 86 pro, proti, drželi se, ověříme. Hlasování končí. Jasně, pro 38, pro 23, proti. Přijato. 187 a MK88. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. A 104. Pro proti, drželi se, přijato. Agri 106 pro, proti, drželi, přijato. Agri 107 pro, proti, drželi, přijato. 553 pro, proti, zdrželi, přijato. 552 a 308 totožné pro, proti, zdrželi, přijato. 189 pro, proti, zdrželi, přijato. 190 bylo staženo, 554. Přijato. 555 pro, proti, drželi se přijato, 556 pro, proti, drželi přijato. Akry 109 pro, proti, drželi přijato, ale můžeme to ověřit, takže prosím Agri 109. Hlasování končím. Zamítnuto. jedna. To je jenom jazykový návrh? Hlasuje se. Dobře, takže 191. Kdo je pro? Proti? Drželi. Přijato. Paní Weiskerpe měla ústní pozměňovací návrh ke 110, jakož i k Agri 110. Ano, Agri 110 a 557, to jsou totožné. Jde tady o lepší označování potravin a já bych ráda připojila ještě jednu větu. Je to příkladný ús, jsou tady příklady a proto tam bude The following list contains examples zpravodajka a stínový zpravodaj byl souhlasili, abych byla ráda, kdybychom vyslali jasný signál radě, že jsme pro lepší označování náhražek potravin. Děkuji. Nikdo nemá námitku proti ústní pozvěcímu návrhu, takže hlasujeme o Agri 110 s, tímto, s touto změnou. Kde pro? Proti? Drželi se přijato. A teď eh, 557 eh, už nebudete mít ústní změnu. Dobře, takže 557 a Miko 89. Odpadá to, říká pan předseda. Takže IMKO 90. Kdo je pro? Proti přijato. Agri 111. IMKO 91 pro. Proti Přijato. Imko 91, Agri 112, pro, proti, přijato. Imko 92, pro, proti, 30 se přijato. 192 pro, proti, přijato. 558 pro, proti, zamítnuto. Agri 113 pro, Proti? Přijato. 550 odpadá. 193 s ústní změnou. Také odpadá. 560 tedy. Hans Peter Mayer. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 561 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 562 pro, proti, zamítnuto. Přeskoušme, ověříme 562. Hlasování končí. Zamítnuto. 563 pro. Proti. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Takže ještě jednou 563. Hlasování je u konce, takže přijato. Pětset pro, proti, drželi se zamítnuto. 565 pro, proti, drželi se přijato. 194 a 565, druhá část, pro, proti, drželi se, přijato, 567 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 195, Agres 114 a Imko 93 Takže Agri 114 a MK 93, kde pro? Proti? Drželi se a ověříme to elektronicky. Hlasování končí. Přijato. 568 pro, proti, drželi se zamítnuto. Hundertsiebzehn. 197. Kdo je pro? Jsme u 197. Proti? Drželi se zamítnuto. 196 bylo přijato. Neptejte se mě proč, říká pan předseda. Logickým důsledkem nějakého předchozího hlasování mi tady říkají. A já jim věřím. 198. To je pro. Proti přijato. Agri 115, IMCO 94 pro proti přijato. 569 pro. Proti. Zdrželi přijato. 573. 573 pro, proti, drželi, zamítnuto. Agri 117 pro, proti, zdrželi, přijato. 570. prvá část a 199 první část, kde pro, Proti? Zdržel se přijato. 570 druhá část a 199 druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 573 část a 199 třetí část, přičemž eh, poslední byl stažen, takže 573 část pro, proti, zdržel se, přijato. Agri 118, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 572, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 119, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 572 druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 120 a 572 třetí část, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Agri 121 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 572 čtvrtá část, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 574. část a 199. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 571. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 200 a IMKO 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 201. Pro? 201. To je společně ještě také... Ne, není to společně. To je chyba v seznamu. Musíme hlasovat o 201. Kdo je pro 201? proti, držel se přijato. Ověříme elektronicky 201. Hlasování je u konce. Bylo to s jasnou většinou přijato. Potom identické návrhy IMCO 96 a AGRI 122 odpadají. Zkoumáme, zda musíme hlasovat o návrhu 575. Ne. Eh, takže eh, body odůvodnění nebo body preambule. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Somr 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 5, kdo je pro, proti, zdržel se přijato Agri 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato Agri 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 6 a Agri 3. První část, split vote, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. A kdy čtyři kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Devět kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Deset kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Jedenáct, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato strana 67, 12 a Agri 6, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 202, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 203, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 13, kdo je pro, Proti? Zdržel se přijato. Imko 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Agri 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Agri 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 206, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 205. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. A kdy 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A teď stránka 68, pozměňovací návrh 17. Kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 18, kdo je pro? 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 18, elektronické hlasování. Hlasování je u konce, tedy zamítnuto. Dvěstě jedenáct. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 209 a 210. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Imko 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 213, 216 a 217. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Ověříme to elektronicky. 213, 216, 217. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Dvacet dva hlasů pro, 39 proti. Jeden se zdržel. Dobře, zamítnuto. Agri 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Potom Dvěstě patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 212, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 220, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 218, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 222, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme to. 222 elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Jednoznačně zamítnuto. 219. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvěstě dvacet jedna. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Teď 21, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 223, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 224, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 225, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, strželi se, přijato a kdy 13 a 228 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 230 a IMKO 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236, je to dole na stránce 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 235 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 234, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 27. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ověříme to. Ověřujeme 27. Hlasování u konce. Přijato. Dvěstě třicet sedm pro, proti, strželi se, přijato. Dvěstě třicet sedm ověřujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 238 pro. Proti. Zdrželi se. Ověřujeme. Ověřujeme 238. Hlasování je u konce. Pro 29, pro 28, proti 3 se zdrželi. Číslo 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, vštrželi se, zamítnuto. 29 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, Proti? strželi se? Přijato. Zajete? Až jsme na další stránce. Agri 15. Kdo je pro Agri 15? Proti? strželi se? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 31. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 245. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto ověříme. Ověřujeme 245. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Většinou vidím správně, ale ne vždycky. 32. Kdo je pro? Proti? strželi se. Zamítnuto. 246 pro. Proti? strželi se. Zamítnuto. A když 16 pro? Proti? strželi se. Přijato. 33 pro. Proti? strželi se. Přijato. Imko 14 pro proti, zdrželi se. Přijato. Pane předsedo, prosím před závěrečným hlasováním o krátkou pauzu, abych se mohla poradit se svou politickou skupinou. Dobrá, uděláme krátkou pauzu. Já mám teď na hodinkách 12 hodin 1 minutu. Takže se zde sejdeme ve 12.10? 12.15. Dobrá. Takže přestávka do 12.15.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 proposition liebe Kolleginnen und Kollegen. Takže vážení kolegové. Čtvrthodinná přestávka skončila. Chtěl bych poděkovat všem členům tohoto výboru rychle jsme prošli devítistovkami pozměňovacích návrhů. To je obrovský výkon a já vám děkuji za spolupráci. Politické skupiny měly příležitost konsultovat svoje stanovisko. Teď budeme dvakrát hlasovat, a to elektronicky. Nejprve o návrhu zprávy jako celku můžete hlasovat. The vote is closed. Hlasování skončilo. 51 pro, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesením, takže ještě jednou elektronicky prosím, můžete hlasovat. Abstimmung beendet. Hlasování skončilo. 52 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji paní Zomr za tuto zprávu a za práci, kterou do toho vložila a blahopřeji zpravodajům. Přerušujeme eh, dneš, dnešní dopolední zasedání a ve tři hodiny odpoledne budeme pokračovat s dalším hlasováním a přeji vám dobrou chuť během oběda.